tímto zápis schválen. Dámy a pánové, velice rád eh, zde vítám zástupce eh, generálního schromáždění Tuniské republiky, kteří zavěli své místo na galerii. Dámy a pánové, srdečně vás tu vítáme. Vítejte mezi námi, vážení členové ustavodárného shromáždění Tuneska. Vy jste velkou nadějí eh, nejen pro vaše zemi, ale pro celou Evropu. Vítejte v Evropském parlamentu. Ich begrüße eine Delegation. Vítám tady také eh, delegaci z Evropské školy v Ikle v Bruselu, kteří se s velkým nadšením zúčastnili